velice srdečně vítám na poslední schůzi našeho výboru v tomto roce. Jsou to sice tři etapy, ale v tomto roce je to poslední schůze. A máte k dispozici prozatímní návrh pořadu jednání. Má prosím někdo námitky? Není tomu tak, takže eh, ho můžeme pokládat za schválené a schválení zápisů ze 13.10. a z 3. a 4. listopadu. Pokud nejsou žádné námitky, tak jsme zápisy také schválili. A chtěl bych již nyní upozornit na to, že zítra ve 12 hodin, protože je to úplně poslední schůze v tomto roce, uspořádáme menší vánoční oslavu. Všechny vás srdečně zveme na skleničku. A budou i placičky, upekla si je, a hned se dostáváme k bodu čtyři a to je prezentace eh, komise ohledně pozměněného pracovního programu pro eh, oblast dopravy nástroje pro propojení eh, Evropy na rok 2014. Máte k dispozici 10 až 15 minut a můžete nás seznámit s tímto pracovním programem a potom budeme mít diskuzi. Těší nás, že jste se dostavil a máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já vám přeji všem hezké odpoledne. Vzpomínáte si, když jsme prezentovali první pracovní program eh, nového eh, finančního nástroje na propojení Evropy, tak jsme se zmiňovali o tom, že ke konci roku bude následovat eh, prezentace pozměněného pracovního programu. Proč? protože jsme chtěli ještě začlenit v tomto roce některé možnosti, abychom iniciovali určité činnosti v rámci eh, kapitoly nového eh, nástroje CEF. Sešli jsme se, abychom vás seznámili s návrhem pozměněného pracovního programu, což má dopady nejenom na dopravu, ale i na energetiku a IKT, protože je to nový finanční nástroj, který je horizontální, dotýká se, má tedy dopady na tyto tři odvětví. Nám se nepodařilo nový finanční nástroj eh, začlenit eh, včas, jak jsme rozhodovali o pracovním programu protože když jste přijali právní základ, bylo třeba provést ex ante studii. Tato studie, předběžná studie byla provedena a vedla k závěru, že bylo opravdu moudré eh, začít s nástrojem, eh, který bude spíše eh, typem dluhového nástroje a ne kapitálového nástroje. Bude tedy eh, pokrývat další možnosti, eh, úvěrové možnosti pro ty, které budou podporovat projekt. Dotýká se těch tří odvětví. Bude to dluhový nástroj, 127 milionů eur je celková částka. Největší část z toho eh, bude mít doprava 70 milionů, 16,5 milionů bude připadat na IKT a telekomunikace a téměř 41 milion bude připadat na oblast energií. Tento nástroj bude vybaven Eh, eh, velice dobře bude podporovat Evropská investiční banka na základě smluvních nástrojů pro používání tohoto nástroje bude tu snaha podporovat zejména dva typy kategorií projektů. Eh, budou to eh, aktivity eh, obligací, bondů, ale i také záruky, úvěrové záruky a spolu s Evropskou investiční bankou. A jsem si jist, že později budete mít příležitost tedy ještě v letošním roce, ale především v příštím roce, abyste se setkali s Evropskou investiční bankou, která vám poskytne popis projektů, které se připravují, aby eh, to bylo zajímavé pro všechny. Tento nástroj bude k dispozici od začátku příštího roku a bude prvním nástrojem na podporu nových eh, finančních eh, projektů eh, úvěrových záruk. Priority jste také předložili, my jsme se o ně opírali, zejména se týkají projektů, které mají sloužit různým koridorům v různých oblastech činností, zejména železniční eh, doprava, eh, vnitrozemské vodní cesty a i přístavy. A spolu s těmito úvěrovými nástroji jde také o rozvinutí některých specifických nástrojů, které se budou zaměřovat na specifické tematické oblasti oblasti a doufáme, že se nám také podaří v polovině příštího roku eh, vám poskytnout popis specifických eh, nástrojů pro ETMS. Jeden má být na podporu Cezaru a jeden na financování eh, čisté veřejné dopravy, což má velkým městským celkům umožnit využít toto způsobu financování, aby eh, urychlili financování eh, čisté veřejné dopravy a také nakonec to bude takový zdroj, který nám umožní urychlit modernizaci vnitrozemských vodních cest. Bude to buď podpora eh, na základě využití čistých eh, motorů a potom tato plavidla budou také vybavena dalšími informačními systémy. To spjato s finanční iniciativou, o které hovořil eh, předseda Juncker minulý týden. Tyto nástroje jsou samozřejmě naprosto odlišné z hlediska eh, finanční výše i z hlediska podstaty podstaty tohoto nástroje. Tady o tom budu hovořit velice stručně, protože se domnívám, že o tom budete diskutovat s komisařkou Bulcovou, která se dostaví zítra dopoledne. Pokuste se diskutovat o tom, jak bude možné co nejlépe lépe využít eh, těchto finančních nástrojů. Ale to jsou tedy ty první nástroje, o kterých jste hovoříme a budou eh, k dispozici bezprostředně v příštím roce, nebude eh, třeba čekat až do poloviny roku a budou sloužit v prvé řadě takovým projektem, kte, projektům, které již byly identifikovány, jako například modernizace a rozšiřování kalské, přístavu v Kale a nebo také e, výstavbě. To je tedy e, projekt, který se týká Amsterdamu, o tom jste již diskutovali a také se to týká některých úzkých profilů e, kolem hlavních městských center, takže to eh, máme eh, tedy k dispozici v rámci strategického fondu. Rozhodli jsme, že budeme pokračovat s menším nástrojem, který má eh, doplňovat tyto aktivity. Děkuji vám. Já vám velice děkuji. A nejprve mají slovo koordinátoři, pokud se chtějí k tomu vyjádřit. Voorzitter, dank u zeer. Pane předsedo, moc vám děkuji. Já bych chtěl poděkovat za tyto informace, které byly zcela jednoznačné, ale jedna věc mi přesto není jasná. A sice v kterém roce ty prostředky budou skutečně vydávány. Pan Onilý hovořil o roce 2015, ale v principu jde o peníze z roku 2014. E, tato, tento nástroj CEF je relativně nový a možná, že byste nám mohl tedy vysvětlit, jak to bude vypadat v porovnání obou let 2014 a 2015. Druhá poznámka. Jistě budeme muset čekat do zítřejšího dopoledne, kdy paní Bulc e, na, nám předloží ten veliký plán předsedy Junkra. Ale Juncker z e, tohoto nástroje CEF určitou část, určitou částku eh, si rezervuje pro sebe. A co to tedy znamená pro ty normální produkty, abych eh, to řekla tak eh, to neutrálně? Vždyť jde o velké částky. Děkuji vám. Ismail? Dank. Děkuji vám. Děkuji, pane Onidy, za prezentaci tohoto nástroje. Pokusíme se předložit dvě otázky a lépe řečeno je shrnout. Pokud jsem tomu správně rozuměl, tak na základě určitého nedostatku na trhu musíme hledat alternativní možnosti či nástroje, které bychom použili. To je nástroj debt a potom také nástroj equity. Není mi však úplně jasné, jak konkrétně to bude vypadat. Například v nástroji equity se říká, že v druhé fázi eh, tento nástroj equity má být zaveden a to společně s Evropskou investiční bankou. Jak si to máme tedy představit? Já mám velmi často eh, když jsem byl zpravodaj pro TN, eh, jsem eh, slyšel velmi často tu otázku, co to pro mě znamená jako potenciálního investora. A to ještě není konkrétně popsáno, jak to tedy bude probíhat. Evropská investiční banka vždy bude zapojena, to jsem pochopil, a tato banka tedy převezme určité záruky proto, aby potenciální investoři se zapojili. Stačí eh, tedy, když mi odpovíte ano, pokud ne, tak prosím, abyste to vysvětlili. U nástroje equity jde o stejnou otázku, to znamená, že i v rámci tohoto programu ty finanční prostředky budou skutečně poskytovány investorům. Pokud ano, tak stačí říct ano a pokud ne, tak mi to také prosím vysvětlete detailněji. Děkuji. Děkuji. Další Peter von Dahlen. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, že zítra s paní komisařkou detailně budeme hovořit o finančních dopadech. To máme na programu napsáno, ale zde a nyní bych je chtěl využít této příležitosti proto, abych panu Onidimu položil otázku ohledně kanálu eh, u Amsterdamu, tedy eh, do Severního moře. Chtěl bych také pozvat všechny poslance, aby dnes večer v půl sedmé přišli do sálu eh, poslanců, kde se bude právě prezentovat eh, nová informace o tomto kanálu. Děkuji za tuto reklamu. Eh, překvapení jsou však hezká. Gesine Meissel No, já eh, nechci eh, udělat eh, německou reklamu podobného typu a proto nejdříve děkuji za tyto informace. Samozřejmě, že jsme vždy rádi, když máme prostředky mm, pro investici v oblasti dopravy. A proto si ale chci zeptat, odkud ty peníze jsou, nebudou odebrány z té programu Facility, Vždyť víme, co v rozpočtu je navrhováno. My jsme rozhodli o částce eh, ohledně equity a eh, kdybychom mohli ty peníze rozmnožit, tak by to bylo fajn, ale eh, možná, že tomu tak není. Druhá otázka. Letos stejně jako vždy o to musí požádat členské státy. Od roku 2015 to bude tedy stejně jako e, v rámci CF do posud. A řekl jste, že určité projekty jako přístav Kale nebo Amsterdam e, jsou navrženy. E, my bychom to chtěli spolufinancovat ze strany EU, ale jsou ještě jiné členské státy, které se již přihlásily pro využití těchto prostředků? Třetí otázka. Nyní to má být vlastně takový další balíček, takže se možná nebude posouvat pouze podle pravidel CF. Je možné s těmito novými prostředky financovat výstavbu silnic, anebo to jde jenom do vodních cest a železničních tras? To mi ještě není jasné. Děkuji. Maja Kilen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Děkuji, vážení kolegové. Je jasné, že cíle jsou velmi náročné. Každý z nás eh, si přeje, aby tyto cíle byly dosaženy. Nicméně je tady určité zneklidnění. U každého projektu je zapotřebí mnoho peněz i na národní úrovni. Nejsou to tedy pouze evropské finanční prostředky, je tady zapotřebí také národních, vnitrostátních finančních prostředků. A v nadcházejících letech to vůbec nebude jednoduché. Ráda bych věděla, eh, jak to vypadá s konkrétním posouzením eh, těch národních eh, příspěvků? Nebo se čeká, že přijde děda mráz a hm, přinese Ježíšek, přinese ty peníze? zunächst machen wir am 6. 6. máme nejdřív Mikuláše a teprve potom Ježíška, takže eh, prosím o trochu trpělivosti. Kaja Madeli. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, za tuto prezentaci. Já mám několik otázek. První otázka. Chtěla bych hovořit o otázce megaprojektů, tedy já tomu říkám megaprojekty, když jde například o e, rýnský projekt nebo e, tunel Brenner a podobně. Chtěla bych vědět, do jaké míry budou k dispozici evropské finanční prostředky, do jaké míry, do míry jakého procenta budou ty evropské prostředky a podobně. Bylo tady řečeno, že zatím jde pouze o předběžné posouzení, předběžný projekt. Ty, ty, ty definitivní projekty teprve přijdou. Má otázka zní, je tady už nějaký přístup, jak využít případně iniciativy eh, investic plánu pana Junkera, jak ty miliardy do toho také začlenit dále. Jaký dlouhový nástroj odpovídá Eh, také eh, těmto aspektům, jak komise umožní členským státům, aby snižovali svou zadluženost při takových projektech. A třetí otázka. Chtěla bych vědět, proč komise doufá, že soukromé investice zatím totiž ještě nemáme žádné eh, opěrné body, které by ukazovaly takový úspěch. Proč tedy si komisi myslí, že soukromé zdroje mohou mít zájem o tak dlouhodobé investování, které sebou nese určité riziko. Proč by tedy měli investovat do eh, dopravních eh, projektů? Já tedy prosím zástupce komise, aby mě odpověděl na všechny tyto mé otázky. Děkuji. Děkuji, Jill Simon. Seymour. Seymour. Nicht da? Není přítomen? Dobře, pan Riké. Děkuji, pane předsedo. Já mám obrovské množství otázek, které bych chtěl položit, ale pokusím se omezit ty otázky jenom na několik základních, které se právě týkají tohoto tématu dne, to, je, eh, to jsou ty mm, financování těchto projektů. Budu spíš mluvit o funkčních aspektech. První otázka. Projekty, o kterých jste hovořil, jsou to projekty, které budou předloženy do 28. února 2015? Bude to na seznamu těchto projektů? Druhá otázka. Vzhledem k termínům, které tady nutně budou eh, stanoveny od eh, první tranše těchto projektů, a studie ex post, která bude provedena ze strany komise. Co se stane mezi tedy tím okamžikem, kdy eh, se dokončí eh, to stanovování termínů tedy projektu a na druhé straně posouzení eh, výsledku. Druhá otázka se spíše týká finančních prostředků. Vzhledem k tomu, jaký názor má Rada k finančním nástrojům, kdy Rada vždycky měla velice zdrženlivý a váhavý postoj. Vždycky se snažila úžasně omezit používání nových finančních nástrojů i z hlediska procentuálního vyjádření. Tam se zdá, komise je schopna se nějak přizpůsobit. Já jsem byl totiž velice překvapen, že takzvaný Junckerův plán se opírá především o nové finanční prostředky, nové finanční nástroje, zatímco rada je velice radikálně proti. Ptám se, zda komise má nějaké důvody domnívat se, že rada změní názor a bude propagovat nové finanční nástroje nástroje. A ještě poslední otázka. Mám jich víc, ale omezím se jen na tyto čtyři. Vzhledem k tomu, že Junckerův plán počítá s tím, že tady bude 3 miliard eur věnováno na Connecting Europe Facilities. Tam se zda bude přehodnocena právní základ, což mě připadá velice nutné. A pokud ano, tak ke kterému datu to asi bude? Má komise nějakou představu o tom, jak ty 3 miliardy eur budou z celkových 33 miliard vyňaty? Zda to bude z oblasti konkurenceschopnosti nebo jak to bude rozloženo do různých tematických obálek? Jak to tedy proběhne, aby se využili ty 3 miliardy eur pro Europe Connecting Facility? Děkuji. Danke, jetzt Jens Děkuji, Jens Nielsen jako poslední. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také předložit určitou úvahu. A sice před několika týdny jsme dostali zprávu, tedy parlament mm, to zadal Eh, vypracovat zprávu o těch velkých koridorech. V této zprávě bylo několik doporučení. Komise eh, se zúčastnila prezentace a říkala, že ta doporučení jsou dobrá. Jedno doporučení znělo tak, že bychom měli ještě lépe zajistit to, aby investice EU do koridorů eh, byly front-loaded. To znamená, aby byly v předem eh, jsme se vyvarovali jednotlivých eh, chyb a tak to bylo také zapracováno. Ještě vím van de Kamp. Já se omlouvám, pane předsedo, já jsem zapomněl ještě jednu otázku, která je důležitá. A sice bylo zde eh, také hovořeno o MTS a o přestavbě lokomotiv. Chci vědět, zda to také platí pro eh, vodní eh, lodě, tedy říční lodě, které mají být modernizovány a může toto spadat také pod CEF? I já bych měl ještě jednu otázku a pak eh, si vyslechneme odpovědi pana Onidyho. A sice přeshraniční eh, spojení, která byla naročen, narušena válkou a v povalečné období, je možné tady něco udělat a kolik projektů bylo ohlášeno? Eh, byl bych překvapen, kdyby tam byl alespoň jeden projekt, ale bylo by to dobrý. Eh, byla zde také otázka členských eh, států a jejich eh, podíl. Eh, koridor eh, Rotterdam eh, Janov, to je koridor, který je již hotový a v Itálii se ale staví na této trase. A Švýcarů jsem se zeptal a tam bylo řečeno, že se staví na té části, která je financována Švýcarskem. Itálie se účastní tohoto velkého projektu. Za 50 let tedy budeme mít všechny tyto koridory hotové ze třetiny, anebo bylo řečeno, že se udělá ten jeden a teprve potom se začne další. Smlouva z Lugána byla podepsána v roce 96 a nebylo nic učiněno ani na německé straně. Čili jak budete postupovat v této věci? Máte určité priority a můžete také zasahovat. Jak vysoká je otázka kofinancování? Je zde tedy hodně otázek a těšíme se na vaše odpovědi. Děkuji. Děkuji vám všem za velice vyčerpávající seznam otázek. Já bych chtěl říci, že za prvé těch 70 milionů eur, které navrhujeme eh, pro tento dluhový nástroj, eh, jsou těch eh, položek, o kterých rozpočtový výbor již hlasoval na rok 2014 a budou k dispozici od 1. 1. příštího roku. Eh, jak protože jsme se s delegacemi a s Evropskou investiční bankou na tom dohodli. Když hovoříme o eh, nových finančních nástrojích, jak Jistě víte, nejsme v takové situaci, že bychom si vybírali projekty. My se snažíme identifikovat potenciální projekty a myslím, že někteří z vás to také zdůraznili v oblasti dopravy je tu opravdu velmi mnoho zajímavých projektů pro investory, protože mají dlouhodobý charakter a potenciální návratnost je docela jistá, ale tyto eh, projekty jsou v eh, dopravě poměrně riskantní. My tedy eh, navrhujeme, že dáme tyto prostředky k dispozici investorům a národním orgánům. Má to být nástroj, který poskytne záruku pro tyto projekty a proto e, tato otázka byla oprávněna. Jistě tyto prostředky poslouží více, nejenom jednomu projektu. E, abych odpověděl na paní Meissner, budou tyto e, prostředky využity jenom pokud bude potřeba pokrýt toto riziko, pokud investor nedosáhne eh, příslušné návratnosti na projektu, potom se tedy uplatní tento nástroj. A to je také ten eh, důvod, jak jste se proto vyslovovali při diskuzi o nástroji CEF eh, to, toto financování má podporovat takovýto režim. Začali jsme s konzervativním postupem, navrhujeme, abychom eh, spolupracovali s EIB, která je velice konzervativním aktérem a abychom takto zahájili nový režim, nový systém a doufáme, že to přijde velice rychle. Stefan a další kolegové, e, my jsme opravdu e, diskutovali s národními e, bankami, zda je nutné vytvořit další fondy ve spolupráci s národními institucemi, abychom zajistili blízkost těm projektům. Ptali jste se, jistě část prostředků nástroje CEF, jak o tom eh, hovořil předseda Juncker eh, v Evropském parlamentu 3,2 miliardy eh, mají být na to vyčleněny. Komise a komisaři o tom s vámi diskutují s různými zainteresovanými eh, výbory a abych odpověděl na otázku pana Rikeho začátkem příštího roku eh, bude k dispozici legislativa, pozměněná legislativa, která se bude eh, označovat výrazem omnibus, protože to, se to týká různých dokumentů Horizont 2020 a dalších a bude se tedy uplatňovat nový legislativní postup, ale do té doby budete mít dostatek času, abyste o tom diskutovali i s komisí a ve vhodný okamžik i s radou. Já se omlouvám, že vám teď k tomu eh, nemohu příliš mnoho říci a domnívám se, že komisařka eh, Bulcová bude mít celou řadu podnětů, jak eh, bude eh, možné využívat tohoto nástroje také pro odvětví dopravy, pro ty projekty, které jim přikládáme velkou prioritu. Jedna otázka, jaký je rozdíl mezi eh, dluhovým a mezi kapitálovým nástrojem a ta bude také možnost eh, vytvořit vytvářet kapitálové nástroje souběžně. V současnosti máme kapitálový nástroj, který má značný eh, potenciál, Demarkerit fond a eh, my provedeme revizi a podpoříme také eh, kapitálový fond pro některé projekty, ale nyní se provádí předběžné hodnocení. Na denní bázi se přeskoumává a e, my se budeme snažit tímto nástrojem pokrývat dlouhodobě e, rizika u, těch dlouhodobých možností. Jak hovoříte o kanálech eh, v Amsterdamu. Děkuji, že jste připomněl tuto eh, zvláštní událost, která se dnes koná. Všechno vlastně bylo započato na základě eh, systému financování, který se opíral pouze o granty, ale doufejme, že budeme schopni ukázat, že součást podpory tohoto kritického projektu může pocházet i z finančních nástrojů. A to bude důležité pro eh, nizozemské orgány a různé partnery tohoto projektu. My se vždy snažíme projednávat eh, projekty s členskými státy v ús ve velkém úsilí, abychom zúčastněné strany přesvědčili o tom, aby se nezaměřili jenom na eh, granty, na tedy snadný přístup k prostředkům, ale aby se zaměřovali i na inovativní prostředky. Velké projekty jako Lyon, Tyren a další, eh, to eh, jsou velké projekty, které lze podporovat z eh, nástroje CEF. Já vám podstatě nemohu říci, co je všechno uvedeno eh, jako kritéria způsobilosti a eh, eh, maxima poskytnutí prostředků z SEFu pro projekty, ale toto jsou velice riskové projekty. Tyto projekty nemohou využívat těch nástrojů, které navrhujeme nyní, ale z větších fondů pro infrastrukturu, které představil prezident Juncker. V celku se domnívám, že u projektů je obtížné přesvědčit národní orgány, aby sjednali ještě mnohem více. Spadá to samozřejmě pod pakt stability a růstu, pravidla se měnit nebudou a very explicit a máme tu specifický odkaz, který e, se týká množství národních prostředků, které budou také investovány do strategického nástroje financování. To je takový skromný začátek, abychom měli flexibilitu z hlediska paktu stability a růstu. Chtěli bychom podpořit tento nový nástroj financování k 28. únoru, ale ještě jednou vyhlášení eh, těch příslušných návrhů se týká grantů a přípravy projektů. My se snažíme strany, které podporují projekty, upozornit na eh, ty granty anebo jiné finanční eh, nástroje, protože tady bude velký zájem, takže se budeme snažit co nejvíce využít těch nástrojů, které máme k dispozici. Zda e, dojde k synchronizaci mezi posuzováním ex post, které budeme provádět v příštím roce. My e, chceme začít toto posuzování e, ex post již v lednu a to nám umožní, abychom souběžně pracovali oběma směry. Nechceme čekat na formální výsledky výsledky posuzování ex post, abychom mohli implementovat tento nový finanční nástroj. Proč? Protože očekáváme, že některé eh, projekty již budou připraveny a budou eh, moci eh, profitovat z těchto nástrojů a bude velice důležité, abychom měli jiné projekty, nejenom dálnice. Již několikrát jsme o tom eh, diskutovali. Většina eh, projektů eh, byly projekty, které se týkaly silniční sítě. Sice na to nemáme dost času, ale my bychom si přáli, abychom měli projekty v jiných oblastech preferencí, vodní cesty, přístavy a podobně, ale nejenom tyto oblasti jsou e, způsobilé k financování z těchto nástrojů. Tyto nástroje mají vzbudit e, chuť investovat i u soukromých investorů. Zmiňoval jsem se o finančních nástrojích a přeskumu, aby bylo možné e, implementovat E RTMS chceme urychlit a usnadnit e, plavidla pro vodní cesty, nejenom paliva pro ně, ale pohonné hmoty, ale jak jste říkali, e, aby tyto cesty byly bezpečnější a zajistily lepší obchodní možnosti a informační systém mezi všemi aktéry tohoto odvětví. A e, domnívám se, že jsem se pokusil odpovědět na všechny otázky. Možná poslední důležitá otázka, kterou jste položil vy, pane Kramere, dnes vám sice nemohu říct, jaký bude eh, poměr eh, mezi přeshraničními projekty z toho či onoho eh, finančního nástroje, ale mohu vám říci, že ve výběru projektu v rámci toho vypsání projektu se velkou měrou zaměřujeme na to, zda tyto přeshraniční nástroje mají bezprostřední dopad z hlediska ukončení investic na druhé straně hranice. Máte pravdu, v minulosti eh, to byla celá řada investic, které nebyly dokončeny na druhé straně hranice. Vede to k eh, nešťastnému spoštění a eh, k změně priorit. A co je ještě důležitější, a e, doufejme, že o tom budete s koordinátory také diskutovat začátkem příštího roku. Chceme předložit pracovní e, plány eh, sítí. Pro každý eh, koridor předložíme velice podrobnou analýzu, co je zapotřebí, aby bylo možné synchronizovat přeshraniční projekty, abychom měli další záruku, že načasování investice bude správné na obou stranách. Děkuji. Mikrofon. Ja. Ja, ich, äh... Ano, srdečně děkuji za doplňující informace, ale přesto bych měl konkrétní otázku protože eh, je mi líto tady, že se na to musím ptát, ale není mi to stále jasné. A sice, když firma XY zítra řekne, že se chce účastnit eh, třeba na projektu eh, základního tunelu přes Brenner, chci se zúčastnit a budu investovat tolik milionů nebo miliard euro. Jakou cestu musí zvolit tento soukromý investor? Musí nejdříve se obrátit na národní vládu, spojit se s ní a říci, tento projekt patří k základní části projektu a já jsem ochoten investovat soukromé prostředky. Vidím tu možnost, abychom eh, z fondu Margaret eh, nebo z Evropského investičního fondu získali ještě další finanční prostředky a jak se pak pokračuje? Konkrétně ta členská země tedy řekne, ano, my postavíme tuto část, jsme k tomu zavázáni a pokud eh, bude provedena výzva komisí za 6 měsíců, 9 měsíců nebo Eh, tak dále. a eh, jak se pak bude pokračovat, prostě nevím. Eh, není mi zcela jasný postup, pokud ten soukromý investor chce se zapojit do tohoto trhu. Ismaili již bylo řečeno, že otázka nemůže být zodpovězena detailně, takže ještě jednou pan Onidis. Ta logika je odlišná. Když se Eh, ucházíte o finanční podporu prostřednictvím grantu, vyplníte formulář, eh, jste vybrán podle určitých kritérií a tak dále a tak dále, to znáte ještě lépe než já, všecko je v nařízení. Když eh, se tedy snažíte vypracovat projekt, který bude mít finanční prostředky z takového zdroje, pak je ten postup odlišný. Způsob, jak se postupuje, obvykle je takový, že na základě různých nástrojů, které jsou k dispozici, například eh, ten, který tady dnes navrhujeme 70 milionů, poskytne eh, dopravnímu sektoru eh, s, s EIB a EIB a eh, určitě tady je velký zájem, protože je tady velké množství likvidity. Diskuse, kterou potřebujeme vést, je, jaký typ projektů eh, nabízí určitou návratnost za určitý počet let a do jaké míry národní orgány, které většinou vlastní takové projekty, jsou připraveny otevřít účast pro finanční investory prostřednictvím smluv nebo koncesí na několik let nebo jiným způsobem, aby zajistili tyto soukromé investice do projektu. Čili ta logika je velice odlišná. nemluvíme tady o výzvě k předkládání projektu, ale o tom, že eh, investoři vědí, že tady jsou určité nástroje a pak je tady také technická eh, podpora, která je nabízena díky technické podpoře, kterou můžeme rozvinout ve prospěch národních orgánů umožňujeme lepší přípravu projektu, aby projekty byly atraktivní pro finanční investice, pro investory. Čili to je eh, takovýto postup, i když samozřejmě Evropská investiční banka také jedná s různými eh, investory eh, v té celkové finanční rovnici. Dívám se trošku na hodinky. A e, tak e, jenom krátká otázka. E, Já jenom velice stručně ke dvěma otázkám, které mě trápí. Jedna se týká to, co jsme četli, to, co jsme se dočetli, a sice o těch milionech z Connecting Europe Facility do a, a napojení na program Juncker. Vidíme také ještě další možnosti s horizontem 2020 a další věci, které vytváří celý takový balíček a to na dobu tří let. Já nevím, jestli jsem si to špatně přečetla nebo jsem to špatně eh, vnímala. Já nevím, jestli to, o čem tady teď hovoříme, není na trošku delší eh, časový výhled, protože je to přece jenom dosti složitý postup. A za druhé, eh, návrh finančních nástrojů Nebude to ještě obtížnější a komplikovanější získat přístup eh, k projektům, se kterými členské státy počítaly, když je to tak finančně složité? Eh, když vezmeme jednoho investora, který třeba eh, se chce účastnit takového projektu, tak zdá se, že s novým způsobem to bude obtížnější, než tomu bylo doposud. Herr Onidi, bitte ganz kurz. Prosím, krákal odpověď. Já si myslím, že jde opravdu o to, abychom eh, poskytli specifické financování po dobu tří let každý rok přes 100 eh, miliard a to eh, má být z tohoto nového nástroje, z tohoto fondu pro strategické investice. A tento fond během svého trvání půjde nad rámec tří let pokud eh, nebudou tyto prostředky využity, měly by být tedy využity eh, k pokrytí rizik soukromých eh, investorů, potom tyto peníze tu zůstanou. To, co bude plánováno na tři roky, může přetrvat mnohem déle. A to bude záviset na úspěšnosti této nové iniciativy. Zda tato nová eh, iniciativa bude rozšířena, prodloužena, to dnes samozřejmě nevíme. Ano, děkuji moc krát, děkuji srdečně. A tím eh, uzavřeme projednávání tohoto bodu. Přejdeme k následujícímu bodu, který se týká přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti. Spravodajkou je paní Sender, která má nyní slovo, prosím. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Již jsme ve své době diskutovali o okolnostech, které doprovázejí tuto zprávu je to opravdu vlastně nové a současně to nové není, eh, protože i přes určitou složitost celé otázky a eh, protahování se přes roky je tady společný postoj rady eh, i když dochází nyní k nutnosti přehodnotit právní základ a stejně komise jako parlament sdílí tento názor. Dostáváme se tedy do okamžiku, kdy eh, se pomalinku dostáváme ke schodě. Je tady politická vůle ze strany předsednictví Itálie a také je tady politická vůle ze strany komise Eh, za to děkujeme. Děkujeme, že v několika málo měsících byla komise schopna předložit nám eh, text, eh, který bere v úvahu rozsudek soudního dvora, aniž by se věc dále zkomplikovala. A děkujeme také italskému předsednictví, protože to získalo dostatečný konsensus a dostatečnou podporu, aby nedošlo k dalším komplikacím a aby se pouze situace přizpůsobila tomu, co požaduje rozsudek soudního dvora dvora. Tomu se přizpůsobuje tedy text. Členské státy eh, se ostatně již ve velké většině podílely na celé této věci a myslím, že to také vede k lepšímu uvědomění si, eh, jak důležité je ukončit eh, určitou beztrestnost řidičů, kteří řídí v zahraničí a dopouštějí se deliktů. Došlo k několika pozměňovacím eh, návrhům. Já děkuji kolegům, kteří projevili zájem o tuto otázku, prošli celý text a předložili některé návrhy. Můžeme říci, že za prvé jsou tady některé pozměňovací návrhy, které velice litují, ale nebudu moci, nebudu moci vzít v úvahu. Například paní Arnotu eh, tady měla jeden návrh Eh, vlastně ve svém návrhu se snaží převést věc na národní úroveň. Já sice chápu, o co jde její frakci, eh, Nicméně musím říci, že to nebude možné takto zohlednit, protože by vlastně zmizely některé základní aspekty, jako je eh, důležitá věc z hlediska bezpečnosti silničního provozu, otázka Eh, řidiče, který se dopouští eh, některých přestupků, jako například použití mobilu za eh, jízdy nebo přes překročení rychlosti a podobně. V tomto smyslu myslím, že opravdu tomuto pozněvacímu návrhu vyhovět nelze. Já tedy prosím, abyste hlasovali proti. Dále je tady Združení um, ehm, automobilistů. Já myslím, že začlenit také do celé věci toto združení, to je věc, která svým způsobem už je zohledněna. Jsou tady i jiné možnosti, jak, jak být v kontaktu s, touto, s tímto združením a s dalšími seskupeními, které se zabývají zabývají těmito otázkami bezpečnosti silničního provozu a združují eh, automobilisty. Takže ani tady, myslím, ani tento pozměňovací návrh nemohu eh, přijmout. Dále pan Lundren předložil pozměňovací návrh. Ano, já chápu, využíváte své zkušenosti také profesionálního řidiče. To ovšem není text, do které by bylo možné eh, promítnout také otázku eh, falešných padělaných řidičských průkazů. Eh, můžeme říci, že je samozřejmě velké množství obětí způsobených takovými nehodami, ke kterými dochází z tohoto důvodu. Dále paní Foster předkládá pozněvací návrh je tady eh, vlastně reakce eh, návrhu na návrh rady, eh, kde jde o tři země, které se rozhodly pro opt in do tohoto nového textu. Jde o země Spojené království, Dánsko a Irsko, které se nyní chtějí zařadit do působnosti tohoto právního předpisu. A my samozřejmě jsme velice rádi, že k tomuto došlo. Eh, dále eh, jsou tady některé návrhy, jako například počkat dva roky. Eh, to myslím, že je tady i určitý záměr spozdit uplatnění této směrnice, zejména při revizi nových ustanovení. Já k tomu mám určitý rezervovaný přístup návrh, který jsme předložili, a také paní Anderson a já, je zkrátit na pouze jeden rok možnost eh, pro implementaci. Členské státy, eh, které nyní zvolili opt-in, mají určitě schopnost eh, Eh, toto splnit eh, a je to důležité pro aspekty bezpečnosti silničního provozu. Já myslím, že některé věci již existují bilaterálně, není tedy problém, aby tyto tři země opt-inu eh, tyto věci zvládly a aby se nespozdila, nespozdilo předložení zprávy o přeskumu. Čili toto je můj postoj k celé věci. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji vám. Ano, děkuji, pane předsedo. Já myslím, že se mohu připojit k tomu, co eh, paní Sender řekla. A domnívám se, že i je nezbytné poblahopřát všem za rychlou práci, což bylo v zájmu bezpečnosti silničního provozu. Ohledně pozměňovacích návrhů zde sdílím váš názor, že takzvaná renacionalizace by byla kontraproduktivní v tomto případě. Podstatné aspekty bezpečnosti by tím byly oslabeny a to je mimo diskuzi i pro mě. EPP stejně jako zpravodajka zdůrazňuje pozměňující návrh 17 a myslím, že zde budeme moci ještě posílit význam zprávy. Děkuji vám. Děkuji, pan von Dalen. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že je na čase, abychom eh, dokončili tento bod, který byl na pořadu jednání tak dlouhou dobu. Je to eh, naprosto nutné v zájmu bezpečnosti silničního provozu protože pokud dochází k porušování pravidel, potom je třeba řidiče popohnat k odpovědnosti a také je třeba snížit jejich počet a potom bychom měli být opatrní, abychom znovu neotevřeli celou diskusi vzhledem k pozňovacím návrhům. Já vím, paní Foster si e, přála, abychom měli ještě tedy více času a e, skupiny vždy sledují zájmy jednotlivých členských států a e, to mnohem více, než jsem ochoten já. Já se budu snažit být flexibilní. Souhlas Myslím, že bychom se k tomu neměli vracet a předkládat všechny pozměňovací návrhy. Děkuji. Eh, děkuji, pane předsedo. Abychom vyjádřili pozici naší frakce, tak eh, můžeme eh, zopakovat to, co jsme zastávali jako názor od začátku. A sice, že je opravdu velice důležité vyhovět rozsudku soudního dvora a zohlednit eh, to, co z něj vyplývá a schválit tuto zprávu co nejrychleji. Já i celá naše frakce jsme se zavázali, že Eh, nepředložíme pozměňovací eh, návrhy, protože nejdůležitější je schválit tu zprávu v té podobě, v jaké byla eh, předložena, aby také v roce 2017 bylo možné předložit zprávu o plnění této směrnice. Je to velice důležité pro bezpečnost silničního provozu. Důležité tedy je schválit co nejrychleji tuto zprávu aby eh, se zabránilo vzniku určitého právního vaku. A to znamená, že my vlastně zamítáme všechny eh, pozměvací návrhy a eh, schválíme v podstatě schválíme pouze to trvání na jeden rok, aby co nejrychleji všechno začalo platit. Dnes, myslím, není co více dodat. Všechno již bylo řečeno na předchozí schůzi a také ostatně všechno již vyjádřila paní zpravodajka. Děkuji, Karin Madeli. Já bych chtěla pouze poděkovat zpravodajce. Za, z hlediska ekologie bych chtěla říci, že návrhy této zprávy nám vyhovují. Chtěla bych pouze zdůraznit, že jsme ztratili hodně času při přípravě eh, těchto dokumentů, ale souhlasíme s vašimi zlepšeními, tak jak jste to vypracovala s ostatními eh, partnery. Děkuji vám. Marie-Christine Arnotu. Děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodajce za to, že zdůraznila na eh, ochranu francouzských E, účastníků silničního provozu. Paní zpravodajko, vy jste ale asi neměla čas si správně a dobře přečíst naše pozměňovací návrhy a proto bych chtěla vysvětlit, alespoň v rychlosti, e, co navrhujeme v našich 12 návrzích. Ohledně spolupráce mezi členskými státy v oblasti bezpečnosti silničního provozu se domníváme, že to není v mandátu komise, e, aby postupovala v eh, této otázce, jako je eh, registrace eh, automobilových vozidel. Zásada subsidiarity je ve smlouvě, ale v této oblasti je například překážku. Eh, zásadou je, aby politika silničního provozu eh, byla restriktivní a já eh, nesouhlasím s ideologickým postupem není dostačující eh, pouze eh, nadávat na řidiče. Silniční provoz je velmi často také možnost získávat eh, daňové prostředky od řidičů proto, aby silnice a dálnice byly dotovány já bych chtěla také požádat o to, aby asociace eh, silničního provozu byly eh, konzultovány je nutné také eh, rozlišovat eh, malé přestupky a velké delikty. Eh, mám na mysli pouze překročení rychlosti. Jistě překročení o pět kilometrů není stejným přestupkem jako překročení rychlosti o 50 kilometrů tam je nutné postupovat jinak. Také jsem eh, měla eh, na mysli eh, ještě zahrnout jako veliký zločin využívání silničních vozidel pro přepravu drog za vysokých rychlostí. To je otázka skutečně evropská. Pro takovéto veliké překročení rychlosti je nutné být velmi přísný a ve Francii to není dostačující. Měli bychom eh, být poněkud tolerantní ohledně malých přestupků, ale nikoliv ohledně velikých závažných přečinů. A nyní Lucien Adersen. Thank you. Děkuji. Mě velice eh, potěšilo eh, ty pozměňovací návrhy, které paní zpravodajka předložila a e, vzhledem k tomu, že tři členské státy předtím nebyly součástí, ale budou tu určité technické požadavky, které bude třeba e, splnit a e, je tu dohoda o ochraně údajů, jsou tu ještě tedy další opatření, například co se týče IT v tomto kompromisním návrhu je spíše jeden rok než dva roky. Já se domnívám, že je to opravdu rozumný přístup vzhledem k tomu, že posouzení dopadů ukazuje, že toto opatření může mít kritický význam pro záchranu životů v celé Evropě, ale potřebujeme určitý čas a abych zareagovala na eh, předřečníky. Já jsem poněkud zmatena. Jeden pozměňovací eh, návrh se týká eh, nepoužívání mobilních telefonů nebo dalších komunikačních zařízení během jízdy a zdá se, že to bylo vypuštěno, ale to by asi všichni podpořili a já jsem pro podporu pozměňovacího návrhu 17. Děkuji.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 Uh, děkuji, pane předsedo, děkuji eh, paní zpravodajce za vykonanou práci. Já bych chtěla pouze eh, zopakovat, že jsem eh, při poslední schůzi, když jsme si vyměňovali názory, znesla jeden požadavek, a ten se týkal tří členských států, které nejsou součástí této směrnice. Všechny členské státy mají dva roky na provedení směrnice. Se sešla se rada a ty tři členské státy, o kterých hovoříme, Velká Británie, Irsko a Dánsko, eh, souhlasili, že také budou plnit toto nařízení. A já eh, nevím, proč by pro ně neměli platit dva roky stejné období pro eh, provedení směrnice jako pro ostatní. Eh, asi je nechceme odradit, ale o to nejde. Eh, v případě Velké Británie budeme potřebovat eh, primární legislativu, abychom mohly eh, eh, plnit tyto požadavky jako jiné členské státy. Obdobný systém je například eh, v Německu a Německo má dvouleté období, protože se snaží řádně implementovat tuto směrnici. Já to samozřejmě podporuji paní Ayala Sender, ale pokud je to pro členský stát, dát eh, eh, přes eh, jeden rok, pro jiné dva roky, ale pokud tu bude velmi mnoho pravidel, ať to bude tedy jeden rok mohou následovat sankce, to je naprosto zbytečné. Tyto tři členské státy by měly mít nárok na stejné časové období. Jistě někde máme problémy s plněním, protože máme naprosto jiné právní systémy a to neznamená, že by někdo měl pravdu a někdo ne. Je třeba akceptovat různé podmínky, ve kterých se věci vyvíjely. Jistě chceme eh, zlepšit eh, eh, bezpečnost silničního provozu v Spojeném království ale e, netýká se to jenom nás, i Irska a Dánska. A to je důvod, proč to zdůrazňuji. A ještě jednou děkuji zpravodajce a doufám, že zohlední některé věci, o kterých jsem se zmínila. Děkuji. A nyní má slovo paní Kopřinská z DG Move. Yes, uh, thank you. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Uh, především chci poděkovat zpravodajce a celému výboru eh, TRAN za vynikající práci na tomto návrhu směrnice. Dovolte, abych připomněla, co jsem řekla už i dříve, když zpráva byla předkládána. Toto je opravdu bezprecedentní krok před eh, v práci jak parlamentu, tak rady. A komise to bere jako jednoznačnou podporu eh, pro prosazení velkého tématu, kterým je bezpečnost silničního provozu. Když komise předložila návrh po eh, rozsudku soudu ze 6. května. Cílem bylo, aby 6. května 2015 nevznikla, nevznikla právní vakuum v Evropě pro přeshraniční eh, uplatňování nebo stíhání eh, silničních deliktů. A my teď tady máme velice dobrou zprávu od paní zpravodajky a také velice dobrý přístup ze strany rady v jejich společném postoji z října. Pokud je o pozměňovací návrhy, které byly předloženy, komise Komisi se líbí návrh číslo jedna, protože se domníváme, že tento návrh je e, vlastně určitou úpravou stanoviska EDPS a vlastně to zapadá do oblasti ochrany údajů. Můžeme také přijmout pozměňovací návrh číslo 2, který je malý technický návrh. Pokud jde o e, dva pozměňovací návrhy, o e, čísla 16 a 17, které dávají více času těm třema těm třem členským státům, které budou nyní transponovat směrnici, tak tady samozřejmě komise je připravena přijmout určitou flexibilitu k těmto třem členským státům, protože si uvědomujeme, že budou možná potřebovat trošku více času na transpozici směrnice. A pokud je o další pozněvací návrhy, Velice pozorně jsme si je prostudovali, ale podle našeho návrhu jdou za rámec původní koncepce tohoto návrhu směrnice. My jsme nechtěli jít za rámec původního textu, jenom jsme chtěli opravit právní základ. A proto eh, žádáme výbor, aby nepodpořil ty další pozněvací návrhy. A dovolte ještě jednu věc na závěr. Eh, doufáme, že dojde k zítra k pozitivnímu hlasování ve vašem výboru a pak dojde ke trialogu 11. prosince. My velice doufáme, že trialog bude úspěšný a že dojde k dohodě mezi radou a parlamentem. A i když jsme teprve v prosinci, musíme si opravdu ze strany všech tří institucí zajistit, že se eh, budeme snažit finalizovat celý proces co nejrychleji, protože chci připomenout, že 6. května příštího roku už prostě by nebyl ta, ten starý právní základ eh, pro eh, stíhání silničních eh, deliktů. Já tedy prosím, aby se organizační aspekty a vše, ze strany všech těch, kdo budou organizovat následné kroky po hlasování za předpokladu, že trialog proběhne. Dobře, tak tedy prosím, aby se to dostalo na plenární zasedání co nejrychleji, abychom nebyli pod časovým tlakem a abychom se neocitli bez právního základu pro tuto oblast od 6. května 2015. Ještě jednou chci poděkovat zpravodajce i všem členům výboru za vynikající práci. Děkuji. Děkuji vám, paní Sender. Sí, gracias. Děkuji, pane předsedo. Ano, já chci poděkovat eh, za všechny poznámky a také za určité, určitá upřesnění. Pokud jde o e, vystoupení paní Foster, já jenom chci připomenout, že e, vlastně e, v roce 2007 bylo třeba čekat tři roky právě proto, že některé vlády nechtěly tuto směrnici a že se hledal právní základ a byly problémy a nebylo možné pokročit před rychleji vlastně, když teď je tady možnost změny právního základu, které umožňuje také třem zemím připojit se, když dříve měli problémy. Nicméně soud ovšem rozhodl, že ta změna e, základ, právního základu nebyla v pořádku a že je třeba vrátit se k tomu původně navrhovanému právnímu základu. A e, Není to nějaká nějaká schválnost z naší strany. Prostě chceme opravdu se pokusit aby se nespozdilo eh, uplatnění tohoto předpisu. Spojené království má některé oblasti, kde samozřejmě problém nemá, jako je třeba požití alkoholu za volantem a některé další delikty. Já myslím, že tady opravdu by problém neměl vůbec vzniknout. A chápu, že je třeba eh, se snažit, aby rada eh, v trialogovém jednání tady nevytáhl z rukávu nějaký eventuální problém. Já mám jistotu ze strany eh, orgánů Spojeného království, že je možné čelit eh, této situaci a je možné ji zvládnout. Dobrá, uvidíme, jak to proběhne na trialogu. Paní Arnotu, vám bych chtěla říci, že eh, za celé ty roky, kdy pracuji ve výboru pro dopravu, eh, jsem nikdy eh, nepřistupovala k pozměňovacím návrhům kolegů z jakékoliv frakce lehkomyslně či odlišně než k jiným. Já eh, chápu, že tady jsou někteří eh, řidiči, kteří vytvoří opravdu závažnou eh, situaci na evropských silnicích, nebezpečnou silnici. Víme, že tady jsou mrtví a počet mrtvých z silničního provozu chceme maximálně snížit. Ovšem Eh, myslím, že to není eh, vinou eh, drogových dílerů, kteří jezdí rychle po silnicích, kteří by způsobili největší počet mrtvých na našich silnicích. Musíme si tedy uvědomit které typy nehod způsobují největší počet eh, mrtvých. Jsou tady všechny tyto faktory samozřejmě, které je třeba brát v úvahu. Musíme brát v úvahu eh, ty, kdo se maximálně snaží o zlepšení bezpečnosti na našich silnicích. Děkuji. Děkuji vám. Tímto můžeme uzavřít tento bod jednání. Zítra budeme hlasovat a doufám, že všichni budou přítomni a že nebude o jednoho více v rámci EPP, ale to vyřešíme zítra. Bod 6, prezentace aplikace e-meeting generální ředitelstvím ITEC, takže prosím, přidávám slovo a vítám vás. German. Děkuji, pane předsedu, přeji vám všem hezké odpoledne. Budu mít krátkou prezentaci nového nástroje, který e, pomůže v práci vašeho výboru. A tento nástroj je e-meeting. Je to e, součást bezpapírového programu a má vám poskytnout stejné služby jako e, dokumenty, které se tisknou. Takže ta prezentace bude opravdu velice stručná a já vás vyzývám, abyste ti sledovali se mnou, není třeba instalovat vůbec nic a mělo by to fungovat na jakémkoliv eh, zařízení a mělo by to být k dispozici kdykoliv. Projdu to tedy. Otevřu ten vyhledávač. Takže to je eh, webová stránka Evropského parlamentu, eh, lomítko e-meeting. aplikace jako taková je interní, to znamená, že je dostupná pouze pro eh, pracovníky Evropské Evropského parlamentu pro poslance a asistenty, takže zde eh, eh, uvedete své heslo, svého uživatele, já sem napíšu své heslo, všichni ho uvidí. Dobře, Poprvé, když eh, eh, přistupujete do systému, tak uvidíte tady tento úvod, eh, který vám ukáže tři části. Vlevo nahoře na stránce máme jazyky, to znamená, že tato aplikace je k dispozici v různých jazycích a je také k dispozici pro jakýkoliv výbor, to znamená že dnes eh, půjdu například na váš výbor, na TRAN. Tady když eh, vybereme výbor TRAN, tak eh, systém přejde přímo na měsíc, kde se konají různé schůze a potom ukáže tedy program současné schůze, to znamená vpravo a v pravém horním rohu máme eh, různé nastavení, například program a když eh, zde kliknu, získám ještě další informace a samozřejmě jméno zpravodaje, stínových zpravodajů a tak dále. To je tedy přehled pořadu jednání eh, v obohacené verzi a také mohu eh, přejít na dokumenty, to znamená, že se nám tu objeví pouze dokumenty a už tu nebudeme mít tedy doplňující informace. A Appendix, to je velice dobrý nástroj. Dovedeme si představit, že během schůze bude eh, někdo eh, eh, chtět, aby se nediskutovalo již o tomto výboru, takže je možné eh, zajistit bezprostřední přístup k tomuto dodanému dokumentu, takže to je tedy velice hezký nástroj. Máme eh, dokument v elektronické podobě a potom eh, tu máme tedy ten velký internet výboru TRAN, kde můžeme nalézt další dokumenty, eh, návrhy zpráv, to vám ukážu, ale nejprve eh, tady na této stránce e-meetingu uzavřu tuto konfiguraci a potom mám další nástroj konfigurace a to mi ukazuje ukázat různé položky v programu, například eh, schůze koordinátorů, kliknu a, a <clears throat> tento systém mi to umožní sdílet, funguje to, nevím. Vrátím se tedy k těm eh, bodům na pořadu jednání. Všechny dokumenty jsou eh, k dispozici v různých jazycích, například pozměňovací návrhy k těm máme také přístup a tato aplikace je k dispozici před schůzí i po schůzi, to znamená eh, eh, přímo před chůzí před schůzí máme přístup eh, k překladům anebo i ke starým schůzím. Otevřu tento dokument v nějakém jazyce, systém otevře dokument v módu čtení. Eh, to znamená, že tato aplikace vám umožňuje přístup k dokumentu a pokud bych chtěl tedy pokračovat dále s tímto dokumentem, mohu si ho otevřít v jiné aplikaci, například ho otevřu v této aplikaci, kterou tady právě mám a pokusím se eh, další věci. Eh, pracuji s tím obdobně jako s papírem. Pot podtrhnout celou řadu dalších věcí a mohu si k tomu eh, připojit i své vlastní poznámky. To je tedy typická interakce s dokumenty pro schůze a pokud jsem s tím spokojen, tak eh, to mohu sdílet s kolegy, s asistenty a všechny připomínky a poznámky, které jsem dodal do dokumentu, Eh, zůstanou v eh, tomto souboru, který mohou sdílet s dalšími. Takový je typický scénář a ty mé poznámky jsou samozřejmě soukromé, to znamená, že nikdo jiný neuvidí tyto změny, dokud se nerozhodnu, že je chci sdílet eh, s někým jiným. To je tedy takový typický scénář, jak získáme přístup k dokumentům. Já jsem se domníval, že máte otázku. Tedy to je typický scénář, který nám dovoluje přístup k dokumentům a já vám děkuji za pozornost. Pan předseda také děkuje. Lucy Anderson se hlásí o slovo. V prvé řadě vám chci velice poblahopřát od té doby, co jsem se sem dostala, tak na mě velice dobře zapůsobily vaše služby, vaše ochota a vy opravdu ještě eh, se snažíte dosáhnout značného zlepšení, dálkový přístup, přístup přes tablety a podobně. A v tomto vztahu bych měla jednu otázku jak je to propojeno se systémem eh, nového řízení poznatků, který podporujeme. A také je možné mít přístup přes port dál eh, pomocí eh, vyhledávače, anebo potřebujeme ještě tedy nějaký token k přístupu. Děkuji za kompliment, který jste vyjádřila. V prvé řadě eh, je to opravdu interní aplikace, která eh, má být eh, interním zdrojem a máme dvě možnosti přístupu prostřednictvím terminálu jako běžně na počítači a nebo jdeme přes portál Evropského parlamentu, to je jako extranet tento portál vyžaduje eh, dát jméno uživatele a heslo. Ale vytvoříme ještě tedy další vrstvu a to je ten token. Nicméně přemýšlíme o tom, že zajistíme přístup k této aplikaci i k eh, systému eh, řízetí poznatků, aby to bylo co nejjednodušší. Když budeme mít nějaké přísedí, tak se budeme snažit zajistit důvěryhodné a hladké také propojení. Knowledge management eh, se eh, týká spolupráce, eh, týká se to politických skupin i výboru. Má to být prostor, kde se budou připravovat všechny dokumenty, i konečné dokumenty a meeting nastupuje v pozdější fázi, aby tato ověřená verze dokumentu byla k dispozici všem. Pokud nejsou, ale ano, prosím, pan Martin. Děkuji vám. Děkuji za tuto iniciativu. Já jsem ze s němu, kde jsme pracovali bez papíru. Eh, myslím, především na vyúčtování letů, kdy musíme přiložit eh, také palubenku, eh, takže eh, je, se nešetří tolik papíru. Mám konkrétní otázku k tomuto systému. Na mém iPadu již mám bezpečnostní prověrku, to znamená, že přes iPad toto ještě nemůžu vidět, ten přístup ještě není umožněn. Jistě to má smysl především těším, když jsem tady na zasedání a mohu přitom využít eh, této aplikace, kdy ten přístup přes iPad bude uskutečněn. V podstatě <clears throat> samotná aplikace je eh, přístupná ehm, a pokud rozumím vaše otázce, tak prostě ten přístup je, už není. V jakékoliv okamžiku během zasedání, před zasedáním. Já doufám, že jsem vám odpověděl. Um, kann ich das auch hier von der Sitzung a mohu se připojit přímo tady při zasedání. Jak se dostanu eh, z tohoto eh, místa zde ve výboru při jeho zasedání eh, do této aplikace? Um, so, you need... Prostě potřebujete mít určité zařízení, tablet nebo smartphone. A ta aplikace je responsivní, to znamená, že se přizpůsobí jakémukoliv přístroji. samozřejmě přístup není možný, nemáte-li e, některý z těch přístrojů. Ano, myslím, že to funguje. Prosím. Další otázka. Já nevím, jestli je to jasné, ale vy jste mě neodpověděl, eh, neodpověděl jste ani na otázku eh, kolegy. Proč je třeba vždycky Eh, všecko mít na papíře, když už máme k dispozici takové nádherné věci, jako je tato aplikace. Proč eh, Evropský parlament se od nás žádá, abychom před předkládali ehm, boarding pass a podobně, eh, kdy je s tím spousta stresu, když bychom to vlastně všechno mohli udělat elektronicky to není prostě jen takový nějaký žad. Vlastně nás to opravdu velice trápí, protože to jsou tuny a tuny papíru. A mm, pro ty tuny papíru je třeba mnoho stromů. Vlastně jsme eh, takto způsobili smrt mnoha stromům. Takže já myslím, že to nebylo úplně jasně zodpovězeno, nebo nebyla dobře pochopená otázka. Yeah, so, sorry for that. Um... Já se omlouvám. My teď hovoříme o části celé té práce. Já naprosto chápu, že ještě je třeba udělat další věci, další aspekty, které šetří papír, ale teď se věnujeme eh, té velké části, která spotřebovala mnoho papíru. Loni jsme zhruba vytiskli 30 milionů stránek, to je opravdu obrovské množství. A e, některé výbory už pracují úplně bez papíru. Myslím, že je to envy, zaměstnanost a podobně. Už jsou takové iniciativy snížit spotřebu papíru. E, to je vlastně první krok směrem e, k používání co nejméně, co nejméně papíru, ale chápu, že máte potřeby i v jiných oblastech. Bitte. Petra, Jenom jednu další otázku. Moje otázka je tato. Jak může tato aplikace být spojena s linkem eh, výboru EP, eh, e je možné přímo postupovat eh, a je určitý rozdíl mezi tím, že bych šel přes intranet a přes, nebo přes webový vyhledávač. Ten link výboru rovněž nabízí dokumenty, pořad jednání. Je tam určitý rozdíl, nebo obě cesty vedou ke stejným dokumentům. Můj problém je velmi často v tom, že paralelně nalézám stejné podklady a přitom není eh, určité propojení mezi vertikálními strukturami parlamentu. Bitte. No, děkuji vám za otázku. E, e-meeting, to je aplikace, o které tady hovoříme, a ta předkládá stejné informace, stejné dokumenty jiným způsobem. Zavněžuje se pouze na zasedání. Máme tady prostě číslo zasedacího sálu, číslo datum zasedání a podobně. Je to e, další způsob, jak prezentovat tuto aplikaci. A já myslím, že ta interní aplikace se zaměřuje na něco velice specifického v našem vnitřním světě. Na eh, webových stránkách Europa tam jsou veřejně přístupné dokumenty. Tady na eh, e-meetingu eh, jsou také doklady pro schůze koordinátorů nebo některé další dokumenty, které potřebují trošku větší zabezpečení. Ale jinak současná verze nabízí stejné principy máme určité, určitou zpětnou vazbu a vítáme každou zpětnou vazbu, kterou nám eh, poslanci poskytnou. Například jeden eh, poslanec řekl, dobrá, mám tady zasedání eh, výboru pro dopravu dnes odpoledne, ale současně probíhá ještě další zasedání výboru, jiného výboru, které mě také zajímá. A mě by zajímalo, Eh, abych měl napojení na obojí a věděl, že až dojde na mě řada, abych mohl jít eh, do, té druhé, do toho druhého sálu. Čili to je také takové možné použití toho, této aplikace. Další člen řekl, je možné, abych měl eh, instantní komunikaci se svým asistentem během zasedání výboru, protože zatím to dělám třeba SMS-kami. Čili to všechno jsou také další kroky a my spoleháme na vaši zpětnou vazbu pro další zlepšení. Děkuji vám srdečně za tyto informace informace a za zodpovězení otázek můžeme přejít k následujícímu bodu a to je informace o průběhu trialogů. Máme zde železniční eh, balíček a balíček eh, zemské vodní cesty. Je to neveřejné zasedání, eh, takže prosím, aby zástupci komise, rady odešli i ostatní, kteří nejsou oprávněni k účasti účasti na tomto zasedání. Takže informace o trialogu. Da kommt nicht, ne?